Okay, let's start. Good to see you back in the hemicycle. Tak, začínáme. Rád vás vidím opět v hemicyklu. Když vám řeknu solidarita, dobrovolnictví, přinášet změnu, jsem si jistý, že tato slova pro vás mnoho znamenají. Vítejte opět v hemicyklu v srdci Evropského parlamentu na zvláštní debatě o Evropském sboru Solidarity. To je nová inspirativní iniciativa, kterou spustila současná Evropská komise. A chtěl bych konkrétně poděkovat komisaři Navračičovi za to, že je tu dnes s námi už po druhé. Děkuji, že organizujete tuto debatu. Připomínám publiku, že do vašeho rezortu patří eh, kultura, školství, mládež a sport. A brzy budeme hovořit o tom, že máme mnoho důvodů být hrdí na Evropské zboli Solidarity. V následujících 90 minutách se dozvíte více o této nové iniciativě a až budete z tohoto sálu odcházet, budete o ní vědět už úplně vše o tomto novém typu dobrovolnictví a počítáme s vámi, že budete informace šířit dál ve svém okolí. A co bychom dnes byli bez sociálních médií? Myslím si, že nic moc. A proto jsme přizvali dva velice vlivné blogery, kteří se s námi možná podělí o pár tajemství a dají nám pár tipů, jak lépe propagovat tuto velice inspirativní iniciativu. A samozřejmě se k nám připojí také protagonisté, tedy eh, asociace, dobrovolníci, ale také příjemci jejich pomoci. Toto zasedání je přenášeno živě na stránce youthweek.eu. E Zdravím ty, kteří nás sledují na, inter- na internetu a také živě tweetu- tweetujeme na účtu European Youth EU a Chtěl bych vás co nejvíce zapojit. Má to být interaktivní debata, takže prosím vás všechny v publiku, posílejte nám komentáře na Twitteru, máme dva hashtagy, vidíte je tamhle na obrazovce, je to hashtag Youth Week a hashtag EU Solidarity Core. Tamhle vidíte, jak se to přesně píše a pro ty z vás, kteří nás sledujete online, prosím zasílejte audio komentáře, reakce, otázky a já ze svého telefonu budu předávat otázky komisaři a panelistům. Nejprve se obracím na komisaře. Vy máte na starosti, jak jsem už říkal, eh, školství, kulturu, mládež a sport. Jste to vy, kdo zahájil iniciativu Evropských sborů Solidarity. Pod vašima rukama se rozrůstala eh, po dobu dvou a půl let, eh, co existuje. Nejprve mi řekněte, proč jste zahájil tuto iniciativu? Dobré odpoledne, jsem velice rád, že tu mohu hovořit o Evropském sboru Solidarity, který je jedním z největších úspěchů v mém portfoliu. Tento sbor začal jako kolektivní úsilí, které mělo přinést hmatatelný příklad toho, jak vypadá evropská solidarita a přinést důkaz, že evropská solidarita a evropská identita existují. Proto jsme se rozhodli spustit tuto iniciativu pro mladé lidi. Protože vy jste nejodhodlanější stoupenci evropského projektu a doufali jsme, že tento projekt nebude jen vyhovovat vám a vašemu nadšení a vašemu úsilí a že nebude pouze přinášet prospěch evropské integraci, ale také, že tak budete moci jít příkladem starším generacím, které se budou moci tak říkajíc omladit a že je znovu přitáhneme k evropskému projektu. A proto měl ev- projekt Evropských sborů Solidarity cíl podporovat místní orgány kdekoliv v Evropě v nouzových situacích nebo v oblasti sociální zdravotní péče, v oblasti školství a v dalších odvětvích společenského života a mohu s hrdostí prohlásit, že jsme zaznamenali úspěch. Teď máme víc než 100 tisíc uchazečů, konkrétně 124 tisíc uchazečů a každý den jich umistujeme více a více. Takže projekt běží a já doufám, že v budoucnu se bude ještě více rozrůstat a bude ještě úspěšnější a doufáme, že budeme inspirovat více mladých lidí, těch, kteří nás sledují online i těch, kteří jsou s námi nyní v hemicyklu. Jedna otázka, kterou eh, by vám lidé určitě položili. Je těžké vstoupit do Evropského sboru Solidarity? Potřebujete nějaké konkrétní dovednosti nebo znalosti? To vůbec ne. Evropský sbor Solidarity eh, to je v podstatě záležitost nabídky a poptávky. A jestliže jste na straně poptávky, nebo pokud chcete být dobrovolníkem a zkrátka uvedete svoje dovednosti, popíšete svou motivaci, tak můžete najít hostitelskou organizaci, hostitelskou nevládní organizaci a kromě toho můžete společně s vrstevníky vyvíjet vlastní projekt a můžete využít finančních možností, které nabízí Evropský sbor Solidarity. Vy jste už uvedl nějaká čísla, poměrně působivá. Skoro 125 tisíc mladých lidí už se přihlásilo do Evropského sboru Solidarity a téměř 15 tisíc už buď dokončilo aktivity, anebo je momentálně vykonávají. Jaký z toho máte pocit, když, se, když vidíte, jak ta iniciativa roste? Já mám z toho velikou radost. Když se na to podívám, na ty údaje, tak je z nich poměrně jasné, že v některých zemích jsou mladí lidé velice aktivní a podporují Evropský sbor Solidarity a jeho ideu. Například Španělsko, Itálie, ale také Rumunsko. To jsou nejaktivnější země ale zdůraznil bych také Turecko. Mladí lidé z Turecka jsou velmi aktivní a z Turecka přichází mnoho žádostí. Proto je to pro mě nesmírně důležité a mám z toho radost, protože zase můžeme oslavovat mladé lidi i za našimi hranicemi, nejenom uvnitř Evropské unie, ale i mimo hranice Evropské unie. A můžeme dělat něco smysluplného pro mladé lidi, kteří žijí mimo Evropsk- členské státy Evropské unie. A můžeme jim přinést ten pocit, tu zkušenost, jsou náležitosti s naším společenstvím. A to si myslím, že je nejdůležitější poslání Evropského sboru Solidarity. Vybudovat eh, soudržné a atraktivní společenství na evropské úrovni. A na tom pracujeme. A co nám ten zájem mladých lidí vypovídá o generaci dnešních evropských mladých? Vypovídá to, že jsou aktivní a že jsou oddaní nejen demokratické společnosti, ale že také chtějí něco vykonat ve prospěch svého společenství, své komunity na evropské úrovni. Například eh, tím, že vykonávají činnost, tím, že pracují v jiné zemi, navazují přátelství, získávají znalosti, osvojují si dovednosti, ale také pomáhají místním. A přispívají tak k evropskému blahobytu, ke společnému dobru evropských občanů. A ještě jedno poslední otázku. Ta se týká budoucnosti Evropského sboru Solidarity. Jak se tento sbor bude podle vás vyvíjet? Vy jste předložil ambiciozní návrh v příštím evropském dlouhodobém rozpočtu. Mohla by to být, mohlo, mohlo by to být podobně ikonické a přelomové jako Erasmus? Já doufám, že ano. Při nejmenším ten dosavadní úspěch je, podob, je podobný jako v případě Erasmu. Můžeme významně navýšit rozpočet Evropského sboru Solidarity, navýšíme ho na 1,25 miliard euro pro příští víceletý finanční rámec, což znamená 350 tisíc nových míst bude moci být pokryto tímto navýšeným rozpočtem. Myslím si tedy, že vyhlídky jsou poměrně dobré. Pokud vy zůstanete aktivní a pokud udržíte tu dynamiku, ten tah na branku, v takovém případě budeme moci být úspěšní stejně, jako tomu bylo v případě Erasmu. Děkuji moc krát za úvodní slovo, pane komisaři, a nyní se pustíme do diskuze s některými příjemci pomoci Evropského sboru Solidarity. Já ještě jenom připomenu, většina z vás už si všimla, že máte před sebou sluchátka, můžete poslouchat tlumočení do 22 jazyků, jestli se nepletu. Někteří řečníci budou hovořit svou mateřštinou, takže pokud nerozumíte například italsky, nasaďte si prosím sluchátka. Ještě jednou děkuji tlumočníkům. A nyní přejdeme k prvnímu příkladu toho, kde byl Evropský sbor Solidarity uh, úspěšný. Vy jste zmínil město Norča, pane komisaři. Um, patrně víte, co se tam stalo v, za, v říjnu 2016. Ničivé zemětřesení postihlo toto město ve střední Itálii a nechalo za sebou spoušť. Bylo, by, bylo potřeba všechno znovu vybudovat. Spousta lidí potřebovala pomoc. A tým Evropského sboru Solidarity tam byl vyslán, aby se přidal k tomuto úsilí. A pustme si video. My name is Alexandra Maria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 and many more volunteers have indeed followed. Uh, there we... Mnozí dobrovolníci se přidali dále. Slyšeli jsme Anu Marii z Estonska, Rodriga z Portugalska, eh, Kanel z Francie a další. A já vám dnes s radostí představím příběh Norče. Máme to štěstí, že je tu s námi Nikola Alemano, starosta Norče, tedy příjemce tohoto projektu. Děkuji moc krát, že jste přijel z Itálie do Bruselu. Pak je tu s námi také Joe Short eh, z Asociacione Cora, což je eh, organizace, která vykonává projekty v Norči. A pak je tu Jack Anderson, tedy jeden z dobrovolníků, který stále ještě působí v Norči a vysvětlí nám, co tam přesně dělá. A konečně slíbil jsem nějaké online influencery, kteří nám dají tipy. Je tu eh, Baša Grabovská, eh, blogerka z Gdaňsku v Polsku. To je město, kde slovo solidarita znamená hodně. Samozřejmě si vyslechnete příběhy a potom si vyslechneme my vás. Poslechneme si, jak prodat své příběhy světu, protože chceme, aby lidé věděli více o Evropském sboru Solidarity. Na úvod dáme slovo Joe Shortovi z asociace, kde to všechno začalo. Mě by zajímalo, protože tohle je tak trochu trojuhelník. Máme tu hostitelskou organizaci, máme tu dobrovolníka a máme tu příjemce. Jak jste se dostal do kontaktu s Evropským sborem Solidarity. Jak začala vaše spolupráce? Naše organizace nesídlí přímo v Norti, sídlí v Pasignano Trazimeno. My už jsme hostili několik skupin v rámci programu Erasmus+. Potom v, břez, v srpnu přišlo zemětřesení a v říjnu přišlo další, další zemětřesení. A my jsme eh, ta, tou dobou měli mládežnické skupiny na vzdělávací farmě. My jsme ta zemětřesení pocítili a potom jsme sledovali druhý den zprávy společně s účastníky a už tehdy jsme měli ten pocit, že bychom také měli přispět svým dílem. Neměli jsme ale prostředky k tomu, abychom něco dělali, protože ještě jsme nebyli v kontaktu se starostou a měli jsme to štěstí, že nás pozvali na schůzi italské národní agentury společně s dalšími organizacemi z regionu postiženého zemětřesením. A tam jsme se setkali s Nikolou a okamžitě jsme navázali efektivní spolupráci k Velhutě ke konci dubna jsme předložili návrh projektu a v srpnu už jsme měli prvních 16 dobrovolníků. Norča v regionu Umbrie tam je atmosféra, která se velice těžko vysvětluje. Musíte tam jet a zažít to. Když jsem tam byl poprvé já, tak to bylo tak, že představte si že se ocitnete někde, kde dřív všichni žili uvnitř městských hradeb. Najednou přijde zemětřesení a druhý den už nemůžete pokračovat ve svém každodenním životě. A my jsme tam tak nějak nabídli pomocnou ruku. Přesně tak a děkuji, že jste nám připomněli ten kontext a e, časovou osu. E, Norčia v těch, v těch dobách to byly opravdu výjevy zkázy. E, Pane starosto, když jste se doslechl o tom, že dobrovolníci z jiných evropských zemí vám chtějí pomoct, jaká byla vaše první reakce? do Norče přijeli eh, ti mladí lidé, tak to byla velice neobvyklá situace. Město bylo úplně zničené. Neměli jsme je ani kde ubytovat. Mladí lidé se uchýlili tak jako my do stanu. Jedli ve stanech, stejně jako my. hanno incontrato le persone che avevano bisogno. La nostra comunità aveva un fortissimo. Identifikovali jsme lidi, kteří měli nějaké potřeby a naši občané měli mnoho různých potřeb. A bylo skvělé, že jsme dostali takovou injekci energie, energie v podobě mladých lidí a jejich eh, vitality, jejich eh, nadšení. Oni nám byli schopni poskytnout pomoc. Poskytli nám svou ochotu a já si vzpomínám na několik různých zážitků. Měli jsme tři skupiny mladých lidí a další přijede v červenci. Místní lidé na ně byli poměrně zvědaví. Mladí lidé přijeli v, v chladných zimních měsících oblečení jenom do bílého trička s nějakými barevnými nápisy. A tihle mladí lidé si získali místo v srdci naší komunity. Navazovali vztahy s našimi, se, se seniory i s dětmi. Také s postiženými občany. A čišela z nich ochota pomáhat. Pamatuju si mnoho význačných okamžiků. A přinesli do našeho života jasná pozitiva. Odvedli obrovský kus práce v oblasti sociální práce. V roce 2017 jsme vstyčili vlajku míru eh, na troskách katedrály. Ta vlajka putovala po celé Evropě. A zažehli jsme tam plamen eh, v den státního svátku Itálie. Já si myslím, že se nedalo zapomenout na okamžik, kdy mladí lidé začali hrát karty společně s seniory, kteří ani vůbec neuměli anglicky. Ti mladí lidé často nehovořili italsky, neznali pravidla hry Briskola. Byly to zajímavé chvíle, kdy se mladí lidé snažili nějakým způsobem do té hry pustit. Myslím si, že to bylo skvělé. Pracujeme s dětmi, vyráběli jsme keramické ozdoby na vánoční stromečky, účastnili jsme se místních tradic. Mladí dobrovolníci na sobě měli naše tradiční kostýmy, účastnili se velikonočního procesí. Naše obec se snaží vracet do normálního života a oni už jsou součástí toho normálního života. Well, let's turn to uh, Jack, who's a volunteer. Jack je tedy dobrovolník. Eh, vy jste mi řekl, že jste, že jste strávil eh, dva měsíce noči, Norči, pak jste se vrátil do Švédska a pak do Norče, kam vás to táhlo. Co děláte um, jako dobrovolník v Norči? Uh, První věc je, že samozřejmě žijeme společně s ostatními evropskými dobrovolníky a všichni chceme zlepšit věci okolo nás. A není tedy lepší mm, příležitost k tomu než Norči. Ta energie je tam velmi důležitá, pomáhá Každodenní činnost je, eh, jsou workshopy, jíme do školy, jak říkala Nikola, tak na ak, chodíme na akce, to je velká zábava. Takže máte tedy interakce s místní komunitou. Mluvíte italsky? Ano, mluvím dobře italsky a komunikujete tedy se staršími osobami i mladými. Ano, nejdůležitější je tedy navázat tu, to spojení. Je to obtížné s tou jazykovou bariérou, tam, to, že tam jsme a chceme pomáhat, vlastně vytváří ty vazby. Říkáte, že tedy jazyk není překážkou. Eh, mnozí, eh, co tady sedí, eh, si ale říkají, že by to třeba chtěli dělat, ale že by se jaksi ztratili v překladu. A to není váš problém. Je to překážka, je to bariéra, ale lze ji překonat. Jak vás tato zkušenost změnila, když se díváte na, eh, zpátky na ten čas, co jste strávil v Norči? Jak vás to změnilo jako evropského občana? Když eh, tedy mm, došlo k tomu zemětřesení v roce 2016, tak mi to přišlo takové nereálné, bylo to daleko, nemohl jsem s tím nic dělat. Ale když jsem dostal možnost, když dáte lidem tedy šanci, aby něco dělali, tak s tím, co se děje v Evropě, tak nejenom udělají mm, něco dobrého, ale také se budou více zajímat o to, co se děje v této unii. Jistě tedy. Uh, uh, to je jistě, tak to vypadá, když tam stále vidíte ty potřeby té komunity. Joe, vy víte, co tedy může mm, dělat eh, sbor Solidarity, by pomohl organizacím, jako je ta vaše. Co je možné změnit nebo předělat? Myslím, že ten program je velmi flexibilní. Umožňuje hostitelské organizaci, koordinující organizaci um, se zorientovat, co, co bylo úspěchem pro nás bylo, že se nám podařilo tedy spolupracovat v tomto trojuhelníku. Pokud bychom neměli dobrou spolupráci s obcí, která pak má možnost pan komisař použil slovo um, jaksi meč e, eh, a přesně tak by to mělo být. Ano, bez nich bychom tento projekt nezvládli a pro ně by platí to tež, bylo by obtížné to dělat bez nás a pokud bychom neměli dobrovolníky, tak jsme mohli udělat krásný projekt, ale bylo by to jenom v před našich představách. Největší výzva eh, pro každého, kdo pracuje v, eh, na místě katastrofy, je, že nemůžete, je tam hodně práce, a e, co mohou dělat dobrovolníci, co můžeme dělat jako Evropané, to je ten sociální aspekt, ten mezilidský kontakt, e, mluvit s lidmi, ukázat jim, že Evropa tady je pro ně a ukázat Evropě, že toto se tam děje. V Evropě tedy. Jak řekl Jack, jeho názor se změnil. My jsme očekávali, že se budeme Eh, více podílet na té jaksi fyzické práci, pracovat na uklízení těch trosek a kostela a podobně. Ale na to, to vyžaduje velké množství bezpečnostních školení a my jsme nebyli schopni uh, toto dělat jako organizace a zjistili jsme, že je proto lepší se zaměřit na ten sociální aspekt, kde, kde požadujete méně specifických kompetencí, tam stačí ta vůle, ta ochota tam něco udělat a nemusíte být nutně tedy stavařem. Um, než přinesete do toho tedy mm, své srdce vy, Eh, Pane komisaři, jste navštívil Norči, myslím, v září 2017. Eh, Prohlásil jste, že je to skutečným příkladem evropské solidarity. Možná by mě zajímala vaše reakce na eh, tyto výpovědi, na ta svědectví, co jste slyšel. To je, myslím, nejdůležitější, co bylo řečeno. Mm, rekonstrukce těch míst katastrof. To není jenom rekonstrukce budov, toho fyzického prostředí, ale je to o vracení života těm komunitám, které si připadají, které si připadají opuštěné. To je to nejdůležitější. Evropský sbor Solidarita může být symbolický, ale pro duše lidí to může být to nejdůležitější, ta základní pomoc, že mají prostě signál z vnějšího světa, že eh, je snaha jim pomoci a to může být klíčové pro přežití té komunity a posílení ducha té komunity. Poslední otázka eh, pro pana starostu. Když komisař navštívil Norči, když tam byli evropští tedy představitelé, zástupci a dobrovolníci, pro tu populaci je to jistě signál, že nejsou sami. Tato solidarita něco znamená. myslím, že pomocí Evropského sboru Solidarity se Evropa eh, jednoznačně víc přiblížila svým občanům. A to díky těm nejmladším v naší společnosti, ukázal, že tady téma, že tady je něco, co může zmobilizovat a semknout všechny národy v Evropě a tím je solidarita. My jsme velice pocítili blízkost všech evropských národů pomocí evropských institucí, které nás navštívili. Přišel pan komisař Navráčič, i předseda Evropského parlamentu komisařka Krétu, předseda výboru regionů. Um, ta čerstvost, kterou přinešli tím, to mladí dobrovolníci, způsobilo, že naše město cítilo, že evropské instituce jsou skutečně v naší blízkosti. Eh, fyzicky tady padla bariéra vzdálenosti. Bylo by dobré, kdyby eh, ti lidé mohli trošku déle eh, tam působit. Viděl jsem, že mnozí odcházejí neradi. Eh, prosím, posílejte reakce přes Twitter, uh, eh, Newsweek, Nás by velice zajímalo, co si o tom myslíte. Vaša Grabovská, blogerka a online influencer z Gdaňska. Máte poměrně hodně sle- vysokou sledovanost. Vy jste slyšela eh, to, eh, ten příběh o solidaritě, o obnově. Myslíte si, že Toto by um, se dobře jaksi prodávalo na Instagramu například. Myslím, že ano. Je to velice uh, dojemné. Já mám slzy v očích, když jste mluvil. A myslím, že je velmi důležité šířit uh, důležité zprávy o projektu Noče. Mm, všechno na internetu, na Instagramu, na YouTube – nebo blogosféře, to je o emocích. Pokud můžete eh, přimět lidi, aby reagovali na obsah, který prezentujete, tak to je váš úspěch. Eh, takže vlastně váš projekt se může takto dobře prodávat. A je smutné, že to musíme tak to nazývat, ale mm, ano, je to tak. Eh, a jaký příběh by byl zajímavý pro vás? Eh, například Jack a jeho mm, každodenní schůzky s staršími lidmi, s mladými lidmi. To je typ příběhu, který chceme slyšet, protože my chceme eh, vědět více o tom, co dělají dobrovolníci. Měli byste prezentovat dva názory. Jsme tady ten trojuhelník. Je důležité ukázat, že tady byl jaksi názor toho, kdo pomáhá, a pak toho příjemce. Já jsem mm, si prošla vaši Facebookovou stránku a skutečně to bylo vynikající. Jsou to normální, dojemné příběhy, které byli eh, jste vy jako dobrovolníci a i ti, který, kterým pomáháte. Vždy musíte mít na paměti ty dvě um, stránky toho problému. A co vám mohu doporučit já jako expert, je Ehm, tedy mm, mm, ten Máte Facebook? Ne. Ehm, my tam dáváme hodně obsahu, ale asi tam nemáme tolik těch lajků, které byste eh, potme potřebovali, abychom to jaksi šířili. Můžete nám dát like na našich stránkách. Eh, přihlašte se k odběru jejich, oni to potřebují. Eh, vlogy z, z vaší práce, to je skutečně úžasné, to by mělo vidět více lidí. Takže jim dejte prosím lajky na Facebooku a subscribe. To jsou věci, které by se měly šířit. Jaký typ příběhů dáváte online? My, když eh, tam máme ty skupiny, dáváme, dáme um, dobrovolníkovi přístup na sociální média, který jak si sbírá ty příběhy, takže napíše takový stručný eh, ne vysvětlení, proč přijeli na 500 slov, pak dalších 500 slov, pak každý den dělají fotky, setkání s místními lidmi a podobně. Takže obě strany jsou, se snaží dostat v kontaktu s místními lidmi i mimo. Pak máme ty dlouhodobé dobrovolníky, kteří jsou vyškoleni v tom, jak dělat video. A pak ta videa také jdou online. Hmm nejenom tedy naše projekty, ale i jiné. Takže máme webové stránky, kde jsou všechny ty videa a pak máme Europe for Solidarity, což jsou stránky i věnované Norči. Ještě se zeptám eh, Jacka, vy jste eh, ho hodně eh, dával, ale také jste to hodně dostal. Vysvětloval jste, jak vám to změnilo život. Brzo se vrácíte do Švédska, do Stockholmu. Budete dále pokračovat jako dobrovolník? Jaké máte plány? To je dobrá otázka. Já vím, že chci pokračovat v práci pro svoji komunitu. Možná ve Švédsku, možná v Itálii, to ještě nevím. Ehm, všiml jsem si, že je tady velká potřeba, aby eh, se lidé angažovali ve své komunitě a v jiných komunitách. Takže to možná budu dělat, možná se vracím, vrátím do práce, já nevím. Dobře, eh, děkujeme tedy eh, za to, co jste udělali do posud a možná eh, jako poslednímu dám slovo panu starostovi. Město není obnoveno zdaleka ještě, je tam hodně práce. Co doufáte, že Eh, dostanete od té nové generace dobrovolníků, kteří přijedou do Norčie? Děkuji. My se těšíme na dalších 16 mladých lidí, kteří k nám přijdou v červenci. Budeme s nimi spolupracovat na některých důležitých projektech pro děti přes léto protože momentálně nemáme k dispozici struktury, abychom mohli připravit tábory, nebo eh, protože vyučování nebude a rodiče v létě pracují na tom, abychom se vrátili k normálu. Důležité je, aby děti měly pozitivní zážitky v létě a doufám, že tito mladí lidé z Evropského sboru Solidarity opět významně přispějí k tomu, aby se našim lidem pomohlo My jsme se rozhodli, že v našem městě zůstaneme. Rozhodli jsme se hned po zemětřesení. Mladí lidé nám pomáhají. Necítíme se osamoceni. Od začátku jsme dostávali velkou podporu i z velké dálky. A je důležité, že tuto podporu dosáhne, dostane město, které bylo tak tvrdě zaša, zasaženo zemětřesením. A je to e, díky té lásce a angažovanosti, kterou přinesli tito mladí lidé. A doufáme, že nám tito mladí lidé budou moci nadále pomo- pomáhat, protože zažíváme těžké období a během těch dnů a měsíců hned po zemětřesení, tak se jednalo o velmi emotivní reakce, které jsme zažili. Tenkrát jsme se rozhodli, že z našeho města neodejdeme, že zůstaneme doma a snažili jsme se znovu město vybudovat. lidé se můžou rozhodnout, zali u nás zůstají či ne, ale je důležité, aby kromě domů existovala skutečná rekonstrukce, aby děti se mohly učit, aby se třeba učili angličtinu, aby si spolu mohli hrát, aby si měli kde hrát a aby naši starší spoluobčané měli někoho, s kým si můžou popovídat. A tito mladí lidé pomáhali třeba z nákupy, seniorům nebo jim vypomáhali doma. A to jsou věci, které jsou eh, jinde běžné, tam, kde nedošlo k zemětřesení. Ale u nás už eh, to běžné nebylo, protože veškeré úsilí se soustředilo na rekonstrukci po zemětřesení a tito mladí lidé nám pomáhali, abychom mohli žít ten normální život. A nyní závěrem, kde je ta kde ten skutečný problém, jak se dostat z té bubliny, když komunikujeme, protože eh, je to velmi jednoduché, když hovoříte s lidmi, kteří uvažují stejně. To jsou ti dobrovolníci, ale pokud se eh, chcete zaměřit na ty, kteří nejsou dobrovolníky, jak se dostat z té bubliny? Máte nějaké typy? Já si myslím, že je důležité, aby se um, stalo dobrovolnictví uh, moderním. Někteří lidé uh, pracují pouze za peníze, ale když uh, je něco módnější, více trendy, tak to je pozitivní pro naše společenství. Dokážu si představit třeba pozvat nějakého influencera, který Eh, většinou pracuje za peníze, ale pozvat ho do takovéhoto projektu, eh, protože by to byla situace, ze které budou těžit všichni. A potom pokud ti followeri eh, zjistí, že ten jejich idol pomáhá lidem mm, kvůli myšlence solidarity, tak si myslím, že by se to rozšířilo mezi komunitami, a že je, je e, prostě důležité se zapojit. Potřebujete nějaký magnet. Já si myslím, že to by bylo to řešení. A e, zúčastnila jste se e, sboru Solidarity? Ne, děkuji za pozvání. Děkuji. Děkujeme vám. Myslím, že jste byli opravdu velmi potřební v městě Norčia příspěvek eh, starosty Nikoli byl eh, také velice dojemný a chtěl bych poděkovat eh, Joeovi, Jackovi a Barbaře Grabovské, která nám poskytla velmi důležité typy. Děkuji vám všem za účast v tomto panelu. Děkuji. Thank you very much indeed. Now... Děkuji vám. Pokud si myslíte, že jízda na kole je dobrá pro vaše zdraví, tak máte pravdu. A nyní v tomto dalším příběhu uvidíte, že pomocí cyklistiky můžete dát do pohybu solidaritu. Podívejme se nejdřív na tento videoklip. When biking meets charity and when boldness meets volunteering, here comes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 pedaling feet and helping hands. What a combination! Another concrete example to je další uh, výborný příklad. Pane komisaři, to je uh, ve vaší vlasti uh, Budapest Pike Mafia. To je úžasný název. A tady chci přivítat Ildiko Todd, která zastupuje organizaci Budapest Bike Mafia. Děkuji vám, že jste přišla mezi nás. Elizabeta Ružičič, vy jste z Chorvatska, vy jste bývalá dobrovolnice a stravila jste hodně času eh, v Budapešti na kole. Řekla jste, že Budapešť je městem eh, vašich snů a mm, povíte nám velmi zajímavý příběh, kdy jste vlastně odešla z vaší práce a byla jste v Budapešti. A potom eh, Robert Vajš, který je sociálním eh, pracovníkem a řekne nám, jak se na dobrovolníky dívají příjemci pomoci. A Paolo Rodriguez mnoho z vás ho zná, je to bloger eh, z Francie, můžete hovořit francouzsky, pokud chcete, můžete hovořit anglicky, jak chcete, je to na vás. Ale my bychom chtěli vidět, jak můžeme zpropagovat eh, tuto iniciativu chci začít eh, s Ildiko, protože je to vlastně takové to vaše miminko, mně se strašně líbí skombinovat charitu s cyklistikou. Tak já bych chtěl vědět, jak jste se zapojila do sboru Solidarity, jak se vám podařilo tento projekt uskutečnit. Eh, tento eh, projekt byl nový v rámci eh, Budapest Bike Mafia. Já jsem měla desetiletou praxi v mládežnické praxi a dva roky předtím, eh, v roce 2017, jsem eh, požádala o povolení k tomuto projektu. Po dva roky poté byl projekt schválen a my eh, společně s úžasným týmem Budapest Bike Mafia jsme připli projekt a v březnu minulého roku přišla Roňa z Německa a další kolegyně z Finska a v červnu přijela Elizabeta z Chorvatska a ten projekt skončil v prosinci. Mohu vám říci, že ten nápad byl opravdu výborný. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla zúčastnit tohoto projektu. Budapest Bike Mafia opravdu velmi těžil e, s účasti těchto tří dívek. Tyto tři dívky připravily svůj vlastní projekt během osmi měsíců a my můžeme dále stavět na tomto projektu, eh, můžeme použít tento projekt v naší dobrovolnické práci. Eh, Budapest Bike Mafia se skládá pouze z dobrovolníků, my máme naší práci mimo a děláme to pouze v našem volném čase. A proto tyto tři dívky nám velmi pomohly. Eh, Ronia vytvořila projekt s dětmi, Elizabeta vytvořila projekt eh, v útulku pro osoby bez přístřeší, kde lidé eh, měli možnost se s ní setkávat pravidelně. A já myslím, že celé celý tento cíl zlepšit eh, život osob bez přístřeší a zasadit to do mezinárodního kontextu, tak to je opravdu výborná věc. A nyní bych si chtěl poslechnout Elizabetu. Eh, máme mač, eh, není to Tinder, ale eh, musí, musí se to vlastně spojit. Já jsem byl na internetu, já jsem se díval na všechny projekty a řekl jsem, a vy jste si, řekl, chci, vy jste si řekla, chci se toho zúčastnit. Já jsem pracovala v Dobrovniku, tedy u moře, v Chorvatsku Byl to takový příběh z internetu, měla jsem výbornou práci, ale něco mi chybělo. A to byla tato potřeba, že se chci zúčastnit sociální práce tak eh, jsem se dívala na internetu, jestli bych nenašla nějaký eh, projekt, který by mě zajímal a viděla jsem Budapešť Bike Mafia a řekla jsem si, je, to je zajímavé. A velmi mě to zaujalo a skontaktovala jsem Ildiko, poslala jsem žádost a rozhodla jsem se, že se přestěhuji do Budapešti. A po příjezdu jsem zjistila, že jsem udělala dobře, eh, protože bike mafia jsou pro mě úplně jiní, protože dělají něco přímo na místě. Nevím, jak bych to vysvětlila, ale oni se snaží dát do rovnováhy svou každodenní práci s dobrovolnictvím. Mají eh, různé projekty v rámci hlavního projektu. Já si myslím, že proto je to velmi zajímavé. Ano, určitě. A jak dlouho jste byla v Budapešti? Šest měsíců. A jak řekla Ildiko, eh, vy jste pomáhala eh, lidem, aby vám řekli vaše problémy, ale vy přeci nemluvíte maďarsky. Maďarština není jednoduchý jazyk, tak jak jste s nimi hovořila? Eh, já jsem byla s někým, kdo mi to tlumočil z maďarštiny do angličtiny. Určitě je to ale překvapilo, že tam je Chorvatka, která jim chce pomoci a která naslouchá. Když jsem pracovala v tom domě pro osoby bez přístřeší, tak eh, pro ně to bylo velmi zajímavé, dokonce znali Chorvaty. A vy jste řekla, eh, že eh, jste měla výbornou práci ve městě hry o trůny, ale vy jste si hledala smysl. Ano, určitě. A našla jste ten smysl? Ano, určitě. Já jsem našla sebe sama v Budapešti. A potom, až se vrátíte do Chorvatska, tak eh, eh, jak budete dál pokračovat? Ne, já jsem se vlastně nevrátila do Chorvatska. Já dále eh, žiji v Budapešti a rozhodla jsem se, že pojedu do Litvy a potom do Německa. Nyní jsem tedy v Německu, ve Stuttgartu. A co děláte ve Stuttgartu? Já tam jsem na návštěvě u maminky a podala jsem si přihlášku na vysokou školu v Amsterdamu. Takže Budapešť na začátku vaší dlouhé cesty a doufejme, že budete na této cestě pokračovat. A nyní se obracím na Roberta. Eh, vy tam máte na starosti eh, toto zařízení pro osoby bez přístřeší. Eh, jsou to lidé, kteří nemají kde spát a nemají domov. Jak se mohou ti dobrovolníci zapojit do práce v tomto zařízení? je mm, potřeba učinit určité kroky, protože i my na začátku jsme přesně nevěděli, co máme dělat. Eh, jestli se nemáme třeba eh, bát, většina lidí se bojí, ale Elizabeta nás eh, opravdu mm, nadchla a nejenom nás, ale i obyvatele měla velmi blízké vztahy s eh, eh, těmi klienty. Ona tam byla každý den v tomto zařízení a strávila tam týdny, měsíce. Když se obratíte na jinou osobu, ať už je to osoba bez přístřeší či ne, tak eh, pokud se jí plně věnujete, tak pro ní to má smysl. A pokud ta osoba to tak cítí, tak navážete kontakt. A Elizabeta jí se to dařilo velmi rychle. My jsme byli velmi rádi, že byla v našem týmu, přišla s velmi eh, dobrými nápady, kladla dobré dotazy a také nám poskytla velmi dobrou zpětnou vazbu. Ona tedy byla z eh, vnějšku fyzicky a jakou tu zpětnou vazbu vám poskytla? Já jsem v tomto zařízení pracoval přes dva roky a ona přišla s velmi svěžími nápady ohledně toho, jak se máme dívat na klienty, eh, nejenom na naší práci. Pokud mám čas, tak s těmi eh, klienty hovořím, ale pro ní každý ten čas byl opravdu drahocený a to je něco, čeho jsme se od ní naučili protože většinou my se zabýváme administrativou a ona nám ukázala, že vlastně ta ta lidská bystost je nejdůležitější. Je vždy užitečné mít eh, názor z vnějšku. Elizabeto, tato zkušenost vás eh, přivedla k tomu, že my jsme všichni Evropané, že jsme všichni evropští občané a že vlastně ten jazyk či hranice nejsou důležité a že to, co potřebujete, je ochotu pomoci a vložit eh, srdce do toho, co děláte, ve vašem případě hodně srdce, ano, určitě. Eh, eh, někdy je z toho mm, jde strach, protože se bojí lidé. Někteří se chtějí, ti mladí lidé, účastnit, ale bojí se, nemají tu odvahu, ale měli by se o to pokusit. Uh, protože když eh, se dostanete do jiné země, tak vidíte, kolik dveří se tam otevře. Podívejte se na mě. Kdyby mi někdo řekl před uh, eh, 8 měsíci, že tady budu, tak bych mu to nevěřila. A podívejte, jsem tady. A řekněte mi, jak na to reagovali vaši přátelé či rodina. A když jste řekla, já odcházím z práce, chci se stát evropskou dobrovolnicí. Oni už to věděli, protože já od eh, mládí jsem eh, vždy chodila různě s baťohem. Ne, chápali to? Ne, ne. Eh, těžko se to vysvětovalo mé rodině, ale časem se snaží mě víc pochopit. Ano, je důležité, že aspoň vás chápou, takže existuje tato naděje. Elizabeto, ne, pardon, Ildiko, Máte nyní více dobrovolníků v Budapešti? Já nyní připravuji nový projekt, podám žádost v říjnu a protože jsme pravidelný partner, tak já musím mít eh, inovační projekty. Upřímně řečeno, jednalo se o náš první projekt a protože, jak jsem vám řekla, my jsme dobrovolníci a není to jednoduché a bez dobrého týmu by to vůbec nebylo možné. Nebylo by možné, aby to trvalo 9 měsíců celkem. Ale já a Budapest Bike Mafia je přesvědčena, že v tom budeme dále pokračovat, protože vidíme velké možnosti eh, kde by eh, mladí lidé mohli pomoci i těm eh, potřebným. A aniž byste zacházela do podrobností, řekněte mi, jak jednoduché či naopak komplikované je pro organizaci Eh, navázat kontakt s Evropským sborem Solidarity. Není to komplikované, ne, vůbec, není to komplikované. Jsme rádi, že to slyšíme, je to velmi jednoduché, opravdu. A pro účastníky, jak těžké či jednoduché je se přihlásit a vyplnit eh, veškerou tu administrativu či udělat logistiku. Je to jednoduché, protože vy máte podporu ve vaší zemi i v té zemi, kam směřujete, takže je to opravdu velmi jednoduché. A pokud jde o příjemce, tak určitě vítáte dobrovolníky eh, s otevřenou náručí a určitě říkáte, chceme více a chceme v tom pokračovat. My jsme velmi rádi za dobrovolníky, my eh, dostáváme eh, mnoho darů a oni je můžou využít. Mohu hovořit za Elizabetu. Jí to bavilo, nás to bavilo a bylo, byl to pro nás velmi dobrý impuls a ti naši klienti se stali motivovanějšími a vlastně viděli, že hranice neexistují. A nejenom pro nás, ale pro všechny. Hranice, jazyky, jednotní v rozmanitosti, e, to je to naše moto. Pane komisaři, e, chcete e, na to zareagovat, na tento příběh? Věděl jste o této budapešské mafii? Já jsem o ní slyšel, ale někdy jsem se s ní nesetkal, takže tohle je i pro mě jedinečná příležitost eh, se k této mafii přiblížit. Samozřejmě tady jde zase o duši a ducha eh, evropských tradic. Toto poslání je ale ještě důležitější o to, že víme, že ve středoevropských zemích i dále na východ pravděpodobně, je úroveň dobrovolnictví mnohem nižší než v západoevropských zemích. Takže tyto iniciativy mohou opravdu oživit ducha občanství a dobrovolnictví. A já si velice vážím Ildiko a jejího úsilí, protože myslím si, že tohle je nový typ spolupráce, Přestože víme, že chorvatsko-maďarská spolupráce má už zhruba 800 letou tradici v historii, tohle je ale nový typ spolupráce, na kterém je vidět, jak je důležitá inovace. Všechny ty sociální služby, všechny tyto sektory a instituce vykonávají svou činnost tradičním způsobem a potom do toho přijde někdo a otevře novou kapitolu inovací v nějakou novou metodou. Takže si myslím, že tohle je neméně, neméně důležité pro nás i pro celou Evropu. Máme tu otázku z Twitteru. Někdo se ptá, jaký zájem měly partnerské země o Evropský sbor Solidarity a máme nějaké informace o tom, kolik eh, se jich už zúčastnilo aktivit? Takže partnerské země, toto schéma je otevřené i pro ně? Ano, mohou se přidat k Evropskému sboru Solidarity a jak jsem právě zmínil, tak například z Turecka máme víc než 16 tisíc žadatelů. Máme žadatele i z Islandu, z Norska. A už tu nevidím žádné další země, které nejsou v Evropské unii. Makedonie ještě a Lichtensteinsko. Takže je to otevřené sousedním zemím a zemím EEA. Takže možná budete mít islandské dobrovolníky brzy. Ano, byli bychom rádi, kdyby to bylo co nejvíc multikulturní, takže proto bych ráda uvítala účastníky z různých zemí. Je to pro mě velice důležité, aby účastníci byli z různých zemí. To potom vzniká zajímavá chemie. Vy jste zmínili Finsko, potom Německo a Chorvatsko. Takže severské země, střední Evropa i západní Evropa. Je skvělé, že funguje tahle chemie. Já Teď eh, dám slovo našemu expertovi, eh, online influencerovi Čiko Paolo. Eh, vy jste se setkali už včera. Přemýšleli jste o tom, jak lépe inzerovat a propagovat tento nádherný příběh, protože řekněme si upřímně, máme skvělé jméno, skvělý koncept, a je to koncept, který může přitáhnout mnoho lidí. Momentálně to má smysl, má to hloubku ten projekt, ale teď je potřeba, aby se tento projekt dal prodat lidem, prodat společnosti. A je trošku smutné, že to musím říkat, ale je potřeba vytvářet image, je potřeba vyvíjet všechny uh, aspekty eh, vzhledu například. A tady si myslím, že sociální média jsou nejlepším způsobem, hlavním způsobem. Když říkáte sociální média, tak Instagram. Já působím na Instagramu především. Takže co si o tom myslíte? Jaký je váš recept na to, aby co nejvíce lidí se zapojilo? My jsme o tom hovořili včera já vím, že je to povrchní mluvit o tom zrovna teď takto, ale například na Instagramu je mnoho aspektů, tam jsou, eh, tam, tam jsou příběhy, tam je ten feed, jsou tam barvy. Spoustu aspektů musíme pochopit. Chceme-li promlouvat k mladé generaci, k, k příštím generacím. Myslím si tedy, kdybych já byl tedy manažer vaší skupiny, já bych rád komunikoval přímo s influencery v Budapešti. A ne jakožto fanoušci, ale například tak, že bychom vytvořili společně nějakou praktickou zkušenost. Například první krok. Pošleme mail starším, influ- nebo pošleme mail všem influencerům a nabídneme jim zážitek. Já řeknu něco, co je trošku smutné, ale je to tak. Většina influencerů je prázdná. Všichni hledáme nějakou náplň, všichni hledáme nějaký obsah našeho života. Influencer je jaksi projev, jakási projekce našeho života. Musíme mu dát hloubku. Například, když influencer navrhne něco, když influencerovi navrhnete něco smysluplného, tak on potom skočí. Takže je potřeba říct influencerovi, podívej se, já ti dám kolo, můžeš jezdit po městě, můžeš tam natáčet příběhy, můžeš dělat eh, live eh, reportáže a tak dále, můžeš dělat, co chceš. A on potom vytvoří trend. Proto se jmenují influenceri, protože vytváří nové trendy, nové vlivy. Takhle to funguje podle toho, co nám říkáte, tak tedy nechcete, aby influencer byl pouze pozorovatelem, chcete, aby byl aktérem, chcete ho posadit na kolo, chcete, aby se setkával s potřebnými a aby si prožil den v životě cyklistické mafie. Ano, ale lidé nejsou hloupí a poznají, když je to falešné, když chce jenom něco prodávat, protože je to dobrý trend a tak dále. Takže co potřebujeme ze všeho nejvíc? A to je podle mě zásadní Ze všeho nejdřív musíme vytvořit opravdové povědomí, nejenom o solidaritu, ale o ekologii, o feminismu a tak dále. Je potřeba vytvořit povědomí mladé generace a influenci a sociální média to je jeden ze způsobů, jak se k těm mladým lidem dostat. Například, my jsme spolu mluvili o Facebooku a kdo používá Facebook? Já nepoužívám Facebook, ten je pro staré. Ne, já to říkám naprosto upřímně. Je to trošku smutné, ale možná, že za tři roky tady bude člověk a ten bude říkat, vy jste na Instagramu, já Instagram nepoužívám, protože je prostaré, takže ten svět se vyvíjí nesmírně rychle a my musíme vyvinout nějaký způsob, nějaký jazyk, kterým oslovíme mladé lidi. Ale to, to, to, to, to nejsou jenom influenci, to jsou všichni lidé s vlivem. Umělci, zpěváci, herci a tak dále. Můžu se zeptat, co používáte pro zviditelnění? Je to Instagram nebo Facebook? My máme domovskou stránku, máme Facebook a máme taky Instagram. A jsou to spíš místní uživatelé, nebo oslovujete i lidi mimo Maďarsko? Máme domovskou stránku i v angličtině. A já jsem taky mezinárodní kontaktní osoba pro budapeštskou eh, cyklistickou mafii, takže každý den dostávám dva až pět mailů a taky zprávy na Facebooku, takže jsem si poměrně jistá, že i lidi mimo Maďarsko sledují naši webovou stránku i, i náš Facebook. Máte taky hezká trička, já nevím, jestli se dají koupit někde online na, na podporu. Dají se koupit na internetu, výborně. Ano, máme různá trička. Tak a závěrem, co byste byli rádi, kdyby se stalo? Jak si představujete dalších pět let vaší mafie? Zejména jakou pomoc si představujete od dobrovolníků z Evropského sboru? Já už znám Evropský sbor Solidarity poměrně do detailu a jsem si jistá, že ten projekt, ten nový projekt nebude jenom jeden. Chtěla bych Eh, více dobrovolníků. Takže quality label, pro ty z vás, kdo to neví, potřebujete nějakou známku kvality, quality label, abyste mohli eh, hostit dobrovolníky. Vy momentálně můžete jenom tři. A já bych to ráda rozšířila na 10, protože momentálně máme 13 různých projektů a já jsem si poměrně jistá, že bychom měli příležitosti ve všech těchto projektech budapeštské mafie. Tak Elizabeto, vy jste teď ve Stuttgartu. Co dál plánujete? A jak chcete využít této zkušenosti k tomu, abyste se posunula vpřed? Já bych chtěla zkusit něco se sociální prací. Přihlásila jsem se na Evropská studia do Amsterdamu, takže doufejme, že půjdu tam. A tolik, to je všechno k mým plánům. A plánujete svou vlastní nevládní organizaci? Já doufám, že ano, ale časem. Ale ne v, ne, ne v Chorvatsku, ne v Chorvatsku. Kdekoliv jinde. Ne, to si dělám srandu. Někde v Evropě zkrátka, někde na světě. Takže chci vám všem poděkovat za příspěvky. Děkuji Ildiko, Robertovi, Elizabetě a Paolovi za rady. Byla to nesmírně zajímavá debata. Mně se ta myšlenka moc líbí a doufám, že ubude těch potřeb, které je potřeba obstarávat, protože doufáme, že čím dál méně lidí se bude ocitat na ulici. Ale doufám, že svými projekty budete i nadále pomáhat ostatním. Je to krásný příběh. Děkuji vám. Eniš,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 příspěvky. 15 eh, tisíc dobrovolníků bylo mm, na mise v Evropě. Jak řekl pan komisař, tento projekt má sílu, aby byl tak významný, tak ikonický jako Erasmus. Takže vám děkuji za uh, organizaci to, této akce, za eh, mm, velice se mi líbí myšlenka toho trojuhelníka, to, díky tomu je to tak významné. Do, eh, ufám, že uh, se nám ještě povede se vyfotit, abychom měli něco na památku, takže prosím, prosím všechny kolegy, aby se přesunuli dopředu. Mezitím vám poděkuji za váš čas a za vaše příspěvky. Ah non, non, non, non, non, je ne vais, je vais pas le laisser là. So, Okay, so everyone, the idea is to move slightly towards the center of... Takže prosím, posuňte se do středu sálu. Ti, kteří z vás jsou mm, na okrajích, tak prosím do středu, abyste se všichni vešli na ten snímek. Yeah, I would actually invite all the speakers. Prosím všichni řečníci. Je. Maria. Maria. So. Michelangelo. Come on, come over. Yes. Yeah. Tu peux venir devant aussi comme ça